emocionální debata, ale nyní navrhuji, abychom se přesunuli k dalšímu bodu, což je společná rozprava o dohodě o partnerství mezi Evropskou unii a Singapurem. Tato debata se týká zpráv eh, Davida Martina o dohodě o volném obchodu mezi Evropskou unii a Singapurem a také se týká usnesení a doporučení ohledně ochrany investic v Evropské unii a Singapuru. A pak je tu ještě jedna zpráva Davida Martina a ještě jedno usnesení plus doporučení pana Antonia López Isturis Whitea na též téma, tedy dohoda o partnerství. A pak je tu ještě jedna zpráva pana Lópeze Isturize která se týká spolupráce mezi oběma zeměmi. Takže můžeme začít s rozpravou. Vítám paní komisařku. Jako první bude mít slovo pan David Martin, prosím. Děkuji vám, pane předsedo. Tak konečně jsme zde. Už téměř 10 let uběhlo od doby, kdy začala vznikat dohoda o volném obchodu mezi Evropskou unii a Singapurem a e, po mnoha různých peripetích jsme konečně v poslední fázi. Chtěl bych poděkovat singapurské vládě za trpělivost a za podporu a zejména panu velvyslanci za dobrou spolupráci spolupráci. Chtěl bych také poděkovat komisi a DG Trade za dohodu, kterou si myslím můžeme v parlamentu snadno přijmout. A kromě toho bych chtěl poděkovat e, stínovým zpravodajům za vynikající spolupráci. Mám otázku pro ty, kteří jsou stále ještě skeptičtí. Upřímně řečeno, co se na této dohodě může někomu nelíbit? Je založená na dohodě s Kanadou a Japonskem a vysílá signál, že Evropská unie je odhodlaná vytvořit systém obchodu založený na pravidlech. Tam, kde Donald Trump staví zdi, aby oddělil národy, my ty zdi bouráme a snažíme se vytvářet spojence ve volném obchodu. Singapur je bezpečný přístav pro evropské obchodní investice a jak Jaký přístav, kolegové? Je to důležitý trh sám o sobě. Díky svému neochvejnému závazku vůči principům právního státu má jeden z největších příjmů na hlavu na světě a Eh, působí tam přes 10 tisíc evropských firm, eh, které se těší na výsledky této obchodní dohody, aby mohly expandovat a uzavírat kontrakty na veřejné zakázky v Singapuru. Eh, Singapur je důležitý tedy sám o sobě, ale zároveň má klíčový strategický význam pro přístup do Eh, regionu ASEAN, což je jeden z nejrychleji rostoucích regionů na světě. Singapur eh, je tedy eh, velké ohnisko, kterým prochází naše exporty do tohoto regionu. A pokud neuděláme nic, tak budeme zaostávat za národy z transpacifického partnerství. Takže kolegové, tohle je zcela jasně situace win-win. Ale kromě obchodních výhod bych chtěl ještě připomenout, že tato dohoda jasně reflektuje evropské hodnoty a stanoviska zastávaná tímto parlamentem v mnoha usneseních. Například nic v této dohodě nebude bránit uplatňování principu předběžné opatrnosti, eh, pokud jde o právo vlády vytvářet regulaci v zájmu občanů. Veřejné služby jsou chráněny, eh, dohoda eh, pamatuje na služby a to je vždy preferovanou variantou našeho parlamentu. E, import bude muset splňovat evropské standardy. Jsou to obsažené závazky ohledně životního prostředí v oblasti zprávy lesů a rybolovu. Je tu závazek e, implementovat multilaterální dohody, včetně pařížské dohody. A zejména vítám e, to, že se Singapur zavázal k rychlé implementaci eh, kapitoly TSD a že se zavázal eh, podniknout klíčové kroky k ratifikaci zbývajících tří umluv ILO. A eh, Singapur to myslí vážně. Už absolvoval rozhovory se sociálními partnery, už vede dialog s ILO a vytvořil meziministerskou pracovní skupinu, která eh, pracuje na zesouladění domácí legislativy se třemi umluvami ILO. Pane předsedo, přecházím k dohodě o ochraně investic. Myslím si, že tohle je nejprogresivnější investiční dohoda, kterou jsme zatím vyjednali a měl by to být předobraz pro eh, další podobné dohody v budoucnosti. Chtěl bych poděkovat paní komisařce a jejímu týmu za to, že vyslechla eh, připomínky parlamentu ohledně toho starého toxického systému řešení sporu. Tady máme tribunál složený ze soudců a právníků, eh, nejsou to arbitři, eh, bude existovat eh, etický kodex soudců, řízení bude transparentní, bude tam odvolací mechanismus, závazek vytvořit multilaterální investiční kodex a je to omezeno právo vlády na regulaci. A také stojí za zmínku, že tohle nahrazuje eh, těch současných 13 bilaterálních eh, obchodních smluv, které už mají členské státy. Eh, pane předsedo, ještě poslední bod, pak už budu končit. Tato dohoda má jednu velkou slabinu, eh, která si myslím by měla být ošetřena v budoucích dohodách a sice dává investorům práva, ale nedává jim žádné povinnosti. A my bychom jim měli v budoucnu ukládat i povinnosti. A s touto výhradou, pane předsedo, eh, vám doporučuji ke schválení obě dohody. Děkuji moc krát panu Martinovi. A Mám na vás eh, jednu eh, laskavou prozbu. Máme spoždění eh, 50 minut, takže prosím dodržujte řečnický čas, protože bychom měli skončit s, naší, s našimi rozpravami do půlnoci. Proto nebudu přijímat modré karty. Dalším zpravodajem je pan López Isturis White. Děkuji, pane předsedo. Děkuji Davidu Martinovi. A chci se k němu také připojit ve vyjádření díku singapurskému velvyslanci, který nám pomohl s přípravou a který nás vždy zpravil o tom, co se děje v Singapuru. Uplynula řada let od doby, kdy jsme začali připravovat tuto dohodu a zítra učiníme snad velký krok před, kdy vyjádříme souhlas s touto dohodou o partnerství a spolupráci a ochraně investic. Vysíláme tím jasný signál ohledně odhodlání a závazku Evropské unie dodržovat mezinárodní pravidla, tento systém založený na pravidlech. Snažíme se tak institucionalizovat vztahy, které již existují a rozvíjejí se po celá desetiletí. A tento nový právní rámec přispěje k posílení spolupráce mezi Singapurem a Evropskou unii. Chceme spolupracovat v oblasti spravedlnosti, klimatických změn, udržitelného rozvoje to jsou věci, na kterých občanům velmi záleží. Singapur je geostrategicky významným státem, důležitý pro rovnováhu sil v regionu. Je důležité zajistit co největší stabilitu v tomto regionu v zájmu evropských firm a Singapur je bránou do Asie. Je to platforma pro evropské firmy, tak aby mohly působit v Číně, Indii a Japonsku. Chceme zlepšit investiční klima, nabídnout lepší prostředí investorům. A touto dohodou vznikne společný výbor, který bude pracovat nad dosažení našich cílů, cílů spolupráce. Staneme se partnery, kteří budou spolupracovat na otázkách mezinárodní bezpečnosti, energetiky, životního prostředí, dopravy, zejména v oblasti námořní a civilního letectví, také v otázkách informační společnosti, kybernetické bezpečnosti. Je to globální oblast, nejsou tu žádné bariéry a přicházíme o miliony v důsledku různých kybernetických eh, útoků a hrozeb. Dále to budou různé výměné programy, například Erasmus Mundi. Budeme rovněž eh, vytvářet nové pracovní příležitosti pro mladé lidi. Chci upozornit na význam této dohody z hlediska boje proti terorismu. Je nutno vytvářet mosty s dalšími státy abychom si mohli vyměňovat informace a předcházet teroristickým útokům. Tato dohoda představuje otevřené dveře pro podnikatele, aby mohli vytvářet vazby nejenom se Singapurem, ale i s dalšími státy. 10 tisíc evropských firm má sídlo v Singapuru a používá ho jako jakýsi hub pro celý pacifický region. Stabilní právní rámec je pilířem jakékoliv spolupráce, jakékoliv asociační dohody. A my tak otvíráme nové obchodní příležitosti. Naši občané budou moci rozvíjet své myšlenky, své podnikatelské záměry a mm, vytváříme tím také rámec pro tvorbu nových pracovních příležitostí. Letmo jsem zmínil i klimatické změny, ale jasná je jedna věc, že geopolitický význam Singapuru sahá i do takových otázek, jako jsou reakce na eh, různé přírodní katastrofy a problémy v regionu. Budeme mít společnou platformu, již chceme eh, potírat, chceme eh, bojovat proti klimatickým změnám. To je jeden z našich strategických cílů. Chci poděkovat všem stínovým zpravodajům za práci na tomto návrhu a doufám, že zítra ho schválíme drtivou většinou. Je to pro nás pro všechny velký úspěch a doufám, že to bude zdroj stability a tvorby pracovních míst a zlepšení našich mezinárodních vztahů. Děkuji. A eh, já jsem rád, že tady hovoříte jedním hlasem a nyní za komisi paní Malstrom. Děkuji vám moc krát, pane předsedo. Dobrý večer, vážení poslanci. Já bych na úvod chtěla poděkovat oběma zpravodajům, panu Davidu Martinovi i panu i Sturis Whiteovi za vaši dobře odvedenou práci a za tu dlouhou cestu, kterou jsme společně urazili. Málo které místo je dokladem výhod investic a obchodů eh, tak jako Singapur. Eh, tento městský stát bez přírodních zdrojů se stal jednou z nejvíce prosperujících zemí na světě a eh, pomáhá prosperovat i svým obyvatelům. Singapur je příkladem ekonomické transformace a zářným dokladem toho, jak obchod, investice a udržitelný rozvoj mohou a měli by jít ruku v ruce. Eh, od, přístup otevřenosti už v minulosti posloužil Evropské unii. Dobře a podobně je tomu i dnes. Eh, jsou to naši blízcí partneři už několik desetiletí a nyní se rozhodli uzavřít dohodu o partnerství prostřednictvím těchto tří dohod, o kterých dnes hovoříme a o kterých budete zítra hlasovat. Eh, nová dohoda o partnerství a spolupráci se Singapurem bude stanovovat celkový rámec pro bilaterální politickou spolupráci mezi stejně smýšlejícími partnery. Ale kromě toho jsme také o partneři obchodní a investiční. Eh, Singapur je momentálně náš největší investiční partner v jihovýchodní Asii a je v první dvacítce v obchodu se službami, v první pětce obchodu se službami a také co se týče přímých investic. Dohoda o investicích mezi Evropskou unii a Singapurem bude rámcem pro už nyní silné toky investic, které se budou dále rozvíjet. Výhod této dohody je mnoho. Budou odstraněna cla na bilaterální obchod, nebudou tady eh, celní překážky pro auta, elektroniku, eh, obnovitelné eh, zdroje. To se bude rušit. Přístup ke službám a veřejným zakázkám se zlepší a to vše vytvoří příležitosti pro podniky i jednotlivce na obou stranách. Dohoda obsahuje také obsáhlou kapitolu o obchodu a udržitelném rozvoji, která obsahuje povinnosti týkající se Mezinárodní umluvy o právech eh, zaměstnanců a životním prostředí. Jsou zde pojednány kapitoly, jako je biodiverzita, eh, eko, eh, nálepkování a společenská odpovědnost firem. Dává se tu silná role společenským skupinám Singapuru, aby tyto cíle byly splněny. Ratifikace a dodržování umluv ILO jsou prioritní položkou, které budeme sledovat Očekáváme neutuchající úsilí a brzkou, brzký vstup těchto dohod v platnost. Singapurské orgány už ukázaly, že pilně pracují na přípravě Eh, splnění ustanovení eh, o udržitelnosti z těchto dohod. Obchodní dohoda byla vyjednána společně s dohodou o ochraně investic, která obsahuje úplně zreformovaný systém ochrany investic na evropské úrovni a Evropský parlament žádal o tento systém a pomáhal ho utvářet, za což děkujeme. Tento systém řeší obavy občanské společnosti z toho, že pravidla jsou vágně definovaná, netransparentní, bez možnosti odvolání, že nejsou eh, arbitři ministři eh, nezávislí eh, a tak dále. Tak, jak to je v dosavadních bilaterálních dohodách. My jsme tedy naplnili vyjednávací mandát a eh, komise předložila k schválení dohodu, která zpřísňuje standardy ochrany investic, aby nedošlo ke zneužívání. Je to dohoda, která plně garantuje právo vlády vytvářet nové zákony, chránit zdraví životní prostředí a další veřejné zájmy a e, vytváříme e, transparentní systém investičních soudů, e, podle kterého je to, je to založeno na dohodě o volném obchodu s Kanadou a plně v, soula, v, sou, v souladu s evropskými smlouvami. A je to krok k budoucímu kodexu multilaterálních investic, který by případně pokryl dosavadní tři dohody a který by hrál zásadní roli v budoucím rozvoji investičních politik, a to včetně případného zahrnutí povinností investic, investorů, jak říkal pan Martin. Tato dohoda o obchodu a investic, investicích se Singapurem je tedy opravdu velice moderní, a e, je uzavřena s velkým investičním partnerem Evropské unie. Singapur je také e, tepajícím e, obchodním srdcem jihovýchodní Asie a v tomto smyslu bude dohoda tvořit referenční rámec pro naše dohody s ostatními zeměmi ASEANu. A konečně pokud jde o dohodu o partnerství a spolupráci, tak ta je samozřejmě také krokem k rozšířené politické a ekonomické angažovanosti Evropské unie v celém tomto regionu a bude sloužit jako základ, jak zmínil pan zpravodaj, pro eh, bilaterální spolupráci se Singapurem, bude sloužit k posílení politického dialogu a posílí spolupráci v celé řadě oblastí, jako jsou lidská práva, práva pracujících, spravedlnost, bezpečnost, konektivita, informační společnost, školství, kulturní výměna a také zaměstnanost a sociální věci. Umožní nám to posílit vědeckou a technologickou spolupráci v oblastech jako je energetika, životní prostředí, boj proti klimatickým změnám, ochrana přírodních zdrojů, inteligentní města a doprava. Podle této dohody vznikne společný výbor složený ze zástupců obou stran na příslušně vysoké úrovni a ten se bude starat o správné fungování této dohody a o její implementaci. Stanovujeme také priority a doporučení na eh, prosazení cílů dohody. Pokud jde o regionální dynamiku, Singapur razí multilateralismus a momentálně je koordinující zemí eh, pro vztah a náš dialog s ASEANem. Velmi si tohoto partnerství ceníme a eh, hodláme se postarat o to, aby bylo ještě užší. Spolupráce se Singapurem v záležitostech ASEANu byla dosud velice plodná. Spolupráce mezi EU a Singapurem je tedy hluboká i široká už dnes a vzhledem k výzvám, před kterými společně stojíme, je tu potenciál pro její ještě větší prohloubení, e, založené na společné vizi multilaterálního systému, založeného na pravidlech a efektivního bilateralismu. Děkuji Evropskému parlamentu za práci a těším se zítra na silnou podporu při hlasování. Děkuji, pane předsedo. Děkuji. Děkuji vám, paní komisařko. Takže z toho vyplývá, že ten začátek naší rozpravy vypadá slibně. A nyní za EPP Sean Kelly. Děkuji. Já chci poděkovat zpravodaji a stínovým zpravodajům. Konečně jsme se dostali do této fáze a budeme o tom zítra hlasovat. Obchodní dohoda mezi Evropskou unii a Singapurem je důležitá. 55 eh, miliard vývozy, vývozu eh, do Singapuru a z druhé strany 44 miliard. Je to trh, který nesmírně roste. Takže je to dobrá dohoda a já děkuji paní komisařce za dobrou práci v této oblasti. Například irské zemědělství by z toho mělo velký prospěch hodně by jim na tom záleželo, protože oni se teď obávají, co se stane s vývozy do Spojeného království po Brexitu. Takže to ukazuje, že eh, Evropská unie eh, pracuje v našem zájmu a plánuje do, i do budoucna. S odstraněním tarifů a netarifních překážek překonáme celou řadu problémů, pomůžeme mnoha podnikům. A je to progresivní návrh, který řeší problémy ISDS a pokud se dohodneme na dohodě s Japonskem a Kanadou, tak myslím, že bychom měli být schopni podpořit i dohodu se Singapurem. A zítra si můžeme připít irskou whisky na úspěch této vynikající dohody. Děkuji vám, pane Kelly. Ještě jednou vás prosím o dodržení eh, vašeho časového limitu a není Alessia Maria Moska. Děkuji, pane předsedo, vážená paní komisařko, vážení kolegové. Po několika týdnech od hlasování tohoto parlamentu o dohodě s Japonskem se tady opět setkáváme, abychom projednali ukončení velmi strategické věci pro Evropu, občany i podniky. Evropská unie po hlasování e, ve vztahu k USA se Eh, nachází v takové specifické situaci. Naše eh, situace eh, a naše nabídka nikdy nebyla tak atraktivní. Díky tomuto partnerství můžeme podpořit naše standardy a hodnoty na celosvětové úrovni díky ochraně pracujících, spotřebitelů či životního prostředí. Můžeme ochránit naše občany před negativními dopady globalizace. Abych zmínila některé příklady, tak bych třeba uvedla eh, to, že Singapur ratifikoval eh, dohody v rámci Mezinárodní organizace práce, ale také pařížskou dohodu, anebo třeba také ty mezinárodní značky DOC a DOG. DOG. Eh, nesmíme ovšem zapomínat na to, že 90% světového růstu v nadcházejících letech proběhne mimo naše hranice právě proto toto je velmi důležité, abychom podpořili další růst a zaměstnanost. Singapur je velmi důležitým místem v celém azijském regionu. Je to jedna z více dynamických oblastí na světě. Je to jeden z nejdůležitějších trhů mimo Evropu. Více než 80 podniků v Sing- evropských podniků v Singapuru jsou malé a střední podniky. Export do Singapuru zajišťuje 303 miliard euro pro naše podniky. Tato dohoda přinese nárůst těchto čísel a podpoří další zaměstnanost v Evropě. Hmm. Singapurská ekonomika tady velmi dobře může doplnit evropskou ekonomiku. E, zároveň tady nemáme žádné konflikty s tou singapurskou ekonomickou oblastí. Takže myslím, že bychom neměli mít žádné pochyby. Tyto dohody jsou naprosto zásadní pro evropské pracovníky a e, je potřeba, abychom tam prodávali naše produkty, protože to bude pro nás přínosné a tyto dohody zároveň zabrání e, těm negativním dopadům globalizace. Formovaných Děkuji za konzervatisty a demokraty. E, Charles Stanok. Tato dohoda o volném obchodu je dalším příkladem úspěšné agendy na poli volného obchodu. Otevírají se tu trhy po celém světě pro všech 8, eh, stávajících 28 členských států. A protože eh, Velká Británie může odejít do 45 dní, tak eh, si tady znovu uvědomuji všechny ty falešné sliby zastánců Brexitu. Oni říkali, že například, že můžeme odejít z Evropské unie, abychom měli lepší dohody se zeměmi Commonwealthu, o které Evropská unie nemá žádný zájem v bilaterálním britském zájmu. Ale teď se tu přitom bavíme o obchodní dohodě se Singapurem, která je zemí ASEANu, po dohodě s Kanadou, zatímco se nadále mluví s, s, s Austrálií a Novým Zélandem. A tudíž se zdá a je naprosto zřejmé, že Evropská 27 bude mít daleko lepší možnosti obchodovat se zeměmi Commonwealthu než Spojené království. James Dyson, britský průmyslník, který uh, byl zastáncem Brexitu, si toho je uh, vědom a uh, bude budovat svoji výrobnu elektrických automobilů v Singapuru. Dokonce se tam chce přesunout. Tím uh, tedy končí můj příspěvek. Děkuji bardzo v jménu grupy ALDE. Pan... Děkuji vám a jménem skupiny ALDE pan Tremosa i Balcells. Paní komisařko, vážení kolegové, spolupráce s panem Martinem a stínovými zpravodaji byla velice dobrá a před pár týdny jsme ve výboru INTA eh, odhlasovali velkou většinou tu dohodu, což je také dokladem výborné spolupráce. Děkuji také singapurskému velvyslanci a jeho vládě za spolupráci a trpělivost. Vážení kolegové, podporuji jak dohodu o volném obchodu, tak dohodu o ochraně investic. Je to férová dohoda, prospěšná pro obě strany a pro spotřebitele a firmy na obou stranách. Vyjednávání mezi EU a Singapurem začala v prosinci 2009 a téměř o 10 let později jsme konečně u konce. Singapur je zdaleka největším partnerem Evropské unie v Asii a e, představuje téměř třetinu našeho obchodu se, se zbožím a službami z Ázií. E, mnoho evropských firm má regionální kancelář v Singapuru, odkud provádí své podnikání e, v tamním regulatorním prostředí. Singapur je také dopravním uzlem na cestě do jihovýchodní Asie. Tato dohoda může být také modelem pro další azijské země, jelikož jde o první dohodu se zemí z tohoto regionu. Pokud jde o dohodu o ochraně investic, ta nahrazuje 13 bilaterálních eh, obchodních smluv, smluv mezi Singapurem a jednotlivými členskými státy. Zítra doufám, že budeme hlasovat pro nový a moderní systém eh, řešení investičních sporů který chrání právo vlády regulovat a pomáhá docilovat veřejných cílů v oblasti zdraví a životního prostředí. Kromě toho eh, nejsou chráněny eh, očekávání investorů na zisk. Kromě toho dohoda eh, definuje férové a rovné zacházení, zabraňuje forum shoppingu a paralelním nárokům, mimo jiné. Konečně eh, bych chtěl poděkovat paní komisařce za úsilí o dialog a transparentnost. Vážení kolegové, růst v Evropě přichází s obchodem a nikoli s veřejným zadlužováním. Vzhledem k Brexitu a Trumpovi je dnes multilateralismus vítán a my bychom se měli pustit tímto směrem. Děkuji vám, pane předsedo. Děkuji, pane Ramon. A nyní GUE NGL. Slovo dostává Anne-Marie Miner. Děkuji, pane předsedo. Já mám tři výhrady, když se dívám na tu dohodu o ochraně investic se Singapurem. Stále je tu ještě odstavec eh, týkající se eh, řešení sporů. Ten systém vypadá jinak, ale eh, víme, že podniky budou moci klást požadavky jestliže eh, budou ohroženy jejich zisky. Eh, to ale případně zaplatí daňový poplatník, což je ohrožení demokracie. Investoři budou mít eh, rozsáhlá práva, ale vůbec tu nejsou žádná pravidla týkající se udržitelnosti, což znamená, že budou tím trpět lidé a životní prostředí. Je tu také možnost, že zahraniční investoři budou nakupovat státní dluhopisy a v případě krizí eh, mohou blokovat restrukturalizaci veřejného dluhu. Parlament a komise eh, se vždy zajímají jenom o zájmy multimilionářů a velkých koncernů. To je pro vás důležitější než zájmy občanů. Něco takového není přijatelné. Skoro eh, půl milionu lidí v minulý týden podepsalo petici proti ISDS, eh, aby zabránili právě takovýmto smlouvám. Musíte zastavit ISDS, protože takovéto dohody slouží jenom nadnárodním koncernům. A nyní jménem zelených Reinhard Butikofer. Pane předsedo, paní komisařko, vážené kolegyně a kolegové, co trvá dlouho, to je nakonec dobré, říká se v Německu. E, trvalo to skutečně dlouho a já musím říci, že Singapur s námi měl velikou trpělivost a e, gratuluji Singapuru k tomu, že eh, má nyní na starosti koordinaci dialogu mezi EU a ASEANem a že právě v této době jsme se dostali k cíli. Ty dohody ukazují, eh, že Evropa si přeje posílenou spolupráci s ASEANem a realizovat naše hodnoty a zájmy. Potřebujeme strategické partnerství a chceme eh, také strategické partnerství s ASEANem v oblasti bezpečnosti a rozvoje eh, indopacifického prostoru. Chceme eh, posílit konektivitu mezi EU a Ázií a chceme multilaterálně spolupracovat. A konečně chceme úplnou úplné prosazování lidských práv od svobody slova a shromažďování až po zrušení trestu smrti a sociální a ekologický pokrok. Musím ale také upozornit na určitý problém, a tohle řeknu anglicky, aby rozuměli i v Singapuru. Veřejné zadlužení by nemělo být kryto dohodou o ochraně investic. Od finanční krize v roce 2007 má Evropská unie standardní proceduru. Jestliže vláda vyhlásí bankrot a musí dojít k restrukturalizaci dluhu. Tady dohoda o ochraně investic se Singapurem vytváří díru v legislativě. Jak německý eh, deník Handelsblatt dnes píše, tato dohoda zvyšuje práh eh, eh, na eh, dluhy investorů eh, při restrukturalizační proceduře na jinou úroveň, než existuje v Evropské unii. Eh, investoři, kteří operují podle této dohody, by měli privilegium vůči ostatním investorům, což je nepřijatelné. Proto požadujeme, aby dohoda o ochraně investic, aby se o ní nehlasovalo zítra, dokud nebude odstraněna příloha 4 o veřejném zadlužení. Děkuji vám moc krát procesní připomínka. Kolik, please, 30... Prosím, pane kolego, 39. Keep an order. Teraz přechodíme do grupy EFDD i paní poseł Nyní jménem EFDD paní Begin. Děkuji, pane předsedo. Vážení kolegové, Není možné umožnit korporacím, aby eh, ovládali stády. Jestliže jste v tomto parlamentu, tak je to proto, že stejně jako já věříte, že můžete změnit věci pro vaše občany. A jestli v tom chcete pokračovat, jestli chcete, aby rozhodnutí přijatá touto sněmovnou byla skutečně nezávislá, tak nemůžete hlasovat pro dohodu o investicích se Singapurem. Tato dohoda je horší než CETA a umožní velkým korporacím, aby ovládali naše vlády, naše oblasti. Ty zákony už nebudou mít žádnou hodnotu, protože bude možné, aby nad nimi převážily arbitrážní soudy bez skrupolí, které budou obhajovat velké hospodářské zájmy. Kolegové, já věřím mezinárodní obchod a vždycky ho podporuji, když přináší konkrétní výhody pro naše podniky, ale tady nemluvíme o obchodu. Tady mluvíme o dvou odlišných dohodách a musíme tady dobře rozlišovat. Je tady dohoda o investicích, která umožní eh, korporacím, aby eh, ovládali státy, aby je mohli dát před soud. A potom je tady dohoda o partnerství a spolupráci. To je dohoda pozitivní, která umožní nám expandovat, dostat se na takto rychle rostoucí trh, jako je azijský trh. Já bych normálně neměla problém podpořit takovou dohodu, čistě komerční dohodu, ale musím zdůraznit, že zde tato jednání probíhala poměrně netransparentně a musím říci, že komise informovala parlament, až když už to bylo hotové. E, třeba když tam byly problémy, pokud je o některá ta e, zeměpisná označení, označení zeměpisného původu. Takže dáváme dávíme tady na to pozor, protože jsou tam určité nedostatky. A zejména je potřeba věnovat pozornost té dohodě o ochraně investic, protože se tady mluví o zřízení specifického soudního tribunálu, který by se čistě věnoval případu nadnárodní společnosti a uvědomíme si, že to je něco, proti čemu jsme se jednoznačně stavili v případě CETA a já budu stejně podporovat i, postupovat i zde a proto jsem byla zvolena svými občany. Děkuji a nyní ENF. Poslankyně Franz Jamy. Pane předsedo, Drzí kolegové, kolegyně. Já, eh, je eh, jakýmsi kredem této komise a eh, zastánců volného obchodu prosazovat trh za každou cenu. A tato dohoda se Singapurem, to je něco, co se jen přidává k dalším podobným smlouvám, kde tady otvíráme naše brány veškerým azijským produktům, což jednoznačně ohrozí naše ekonomiky. Ale tato dohoda je o to nebezpečnější pro francouzské a evropské spotřebitele, že eh, Singapur a další azijské země neuznávají většinu našich norem. Takže Eh, veškeré ohledy ovšem končí tam, kde začíná finanční zájmy. Svoboda eh, tisku, lidská práva. Tady víme, že Singapur je dokonce na šedé listině daňových rájů. To komisi vůbec nevadí, protože obchod nemá žádné nepřátele. Až na to, že ani Francie, ani Evropa nemají žádný přínos z tohoto obchodu, pouze nadnárodní společnosti. Tato ultraliberální politika, tato šikana, to je něco, co si lidé nepřejí. Uh, oni uh, chtějí skutečně, uh, s, jim záleží na tom, co skončí na jejich talíři a v jejich domácnosti. Chtějí se bránit před touto globalistickou politikou. Uh, a tato škodlivá eh, smlouva, eh, ta, tu nakonec eh, lid sám zruší. Następnym mówcą jest pani Godel. Děkuji, nyní má slova paní Godeli Lequist Hautrovol, prosím. Děkuji vám, pane předsedo. Já bych se chtěla omezit jen na pár bodů. Za prvé, tato dohoda byla uzavřena po rozsudku soudního dvora ohledně výlučné kompetence nebo smíšené kompetence dohod o volném obchodu. Tím pádem jde o e, pokrok e, a o té dohodě se může zítra hlasovat. Druhý bod. E, v této obchodní dohodě má Singapur Eh, naplnit eh, úmluvy ILO. Písemně se zavázal k jejich ratifikaci, eh, což je v našem zájmu. Je to vlastně pro nás a pro paní komisařku, která vedla vyjednávání, vítězství. V dohodě o ochraně investic máme bilaterální soud s odvolacím mechanismem. To, co jsme už celá léta tady v parlamentu požadovali, je teď konečně písemně černé na bílém a Singapur se k tomu zavázal. I to je pro nás pozitivní. Singapur je silně rostoucí ekonomika v regionu ASEAN a proto EPP bude hlasovat pro. Děkuji moc krát za spolupráci. Děkuji. Nyní paní poslankyně Karolíne Gras van der Heinz. Děkuji vám, pane předsedo, vážený pan, vážená paní komisařko, kolegové. To, co komise tak často propagovala, tedy eh, obchod pro všechny e, nyní pokračuje. Tady opravdu se e, pokračuje s tou radikální tržní politikou, ze které profitují jen velké koncerny. E, práva zaměstnanců, standardy životního prostředí za to hrají podřadnou až žádnou roli. Singapur totiž neratifikoval příslušné konvence a neimplementuje je, což neumožňuje sankce v případě porušení. Dohoda o ochraně investic sice představuje zlepšení, ale na samotné základní problematice se nic nemění. Zahraniční investoři mají stále ještě eh, privilegia a Eh, mnoho práv. Takže si myslím, že takhle nevypadá obchod založený na hodnotách. Já jsem hlasovala proti ve výboru INTA, jak proti obchodní dohodě, tak proti investiční dohodě. Děkuji. A nyní pan poslanec Jan Zahradil, prosím. Předsedající, paní komisařko, já už sedím v tomto parlamentu třetí volební období a tak si dobře pamatuji jak dlouho nám trvalo než jsme se dostali až sem protože zejména se smlouvou o volném obchodu mezi evropskou unií a singapurem tady žijeme už od minulého volebního období teď jsme konečně úspěšně na konci té cesty myslím že si k tomu můžeme všichni pogratulovat a nejde jenom o to že singapur je dnes technologickým a logistickým centrem světa nebo minimálně jihovýchodní asie jde také o to že evropská unie se tak jasně staví do čela liberalizace světového obchodu je důležité že po japonsku se tady schvaluje další podobná dohoda se singapurem a chtěl bych jenom připomenout že máme ještě jeden dluh který nás čeká to je podobná smlouva s vietnamem. já chci pevně věřit že se i tady nám podaří to hlasování ještě před koncem volebního období tohoto parlamentu. děkuji. Děkuji bardzo panu, zatem bardzo proszę. Děkuji vám. A nyní má slovo Marie Skáke. Děkuji vám, pane předsedo, paní komisařko Malmström a kolegové. Se zbožím se obchoduje už celá staletí a to na velké vzdálenosti, vzhledem k tomu, že dopravními prostředky jsou dostupnější i další místa na světě čím dál vzdálenější. A díky digitalizaci je možné nabízet služby všude. Tlumočník z Austrálie může tlumočit tady ve Francii, anebo programátor z Indie může navrhnout webovou stránku někomu z Brazílie. Takže Evropská unie nevytváří obchod. Co ale může dělat a měla by dělat, je starat se o to, aby pravidla pro obchod vytvářela rovné podmínky, které budou předvídatelné a férové a abychom měli za cíl vyšší standardy a sdílení výhod. Prezident Trump nám jasně ukazuje, jak vypadá alternativa. Nerespektování pravidel a nejistota poškozují trhy i živobytí lidí. Myslím si, že v tomto kontextu trošku paradoxní, že e, někteří kolegové tak tvrdě kritizují nesnad ani obchod, například obchod s Čínou, ale spíše pravidla a dohody, na kterých se snažíme shodnout. Jsem tedy ráda, e, že e, ukazujeme cestu a e, to také díky našim singapurským partnerům, se kterými jsme vyjednávali e, rovných deset let. Singapur je velký, e, velké a moderní centrum pro investice a silným partnerem v jihoazijském regionu. Tato dohoda ale nespůsobí, že Singapuřané se stanou stejnými, jako jsme my nebo že my budeme kopírovat je. E, každý bude sám zodpovědný za své zákony a standardy. A já jsem ráda, že se nám podařilo přesvědčit Singapuřany, aby nahradili e, zastaralých 13 dohod, které měly kapitolu o ISDS, e, které, které byly uzavřeny mezi jednotlivými členskými státy a Singapurem a že to bude nahrazeno systémem investičních soudů. My jsme to prosadili a jsem ráda, že jsme dosáhli výsledku. Zaručuje to transparentnost, uchovává to právo regulovat a vytváří to investiční justiční mechanismy, posiluje roli občanské společnosti. Ti, kteří nemají rádi ISDS jako já, by měli podpořit tuto moderní dohodu se Singapurem. Myslím si, že společně můžeme vyslat signál v době, kdy sílí nacionalismus, protekcionismus a populismus. Signál, že eh, podporujeme otevřenost a že eh, jsme eh, a že stojíme na stejné lodi s partnery v otevřeném obchodě. Děkuji, Manuel Morel. Děkuji vám, pane předsedo, drazí kolegové, kolegyně, paní komisařko. Řada volné, volného obchodu střídá jedna druhou a všechny se si podobají. A to, to tempo stále roste s tím, jak se blíží konec mandátu. A jsou podobné, protože vychází stále ze stejné logiky. To znamená, že upřednostňují zájmy držitelů kapitálu nebo těch megafirem na úkor eh, eh zaměstnanců či spotřebitelů. Nic nového není ani v této dohodě se Singapurem, žádné omezení, pokud jde o environmentální normy, e, jsou tu privátní tribunály, které budou upřednostňovat firmy oproti státům, e, práva pro investory, žádné závazky. Ale já chci trošku zmírnit váš entuziasmus. Ehm, jednak Eh, to není žádná hezká parlamentní demokracie, ale autoritářský režim Singapur, když říkáme, že sdílíme určité normy. A je to navíc uznávaný daňový ráj. Je tu naprostý rozpor, když Evropa říká, tak bojujeme s daňovými úniky, ale s radostí budeme udělat smlouvy s takovýmto státem. Vy říkáte, paní komisařko, že je to nejlepší možná slovo, tak to já nevím, co k tomu dodat. Co? Děkuji. A slovo má Janik Žado. Děkuji, pane předsedo. Paní komisařko, drazí kolegové, kolegyně. Paní komisařko, vy jste se tady pišnila tou ekonomickou dynamikou Singapuru. Ovšem eh, příliš jste nezmínila jednu věc, a to je svoboda tisku a demokracie. A to právem. Tato investiční dohoda, eh, ta se skutečně výsměvem tomu, eh, že demokratickému systému, jak je možné, že tu hovoříme o nacionalismu, populismu, ale to všechno vyplývá z toho, že se předává neustále svrchovanost občanů směrem nad národním společnostem. Ty arbitrážní tribunálu, tribunály, kdy Eh, eh, všechny ty firmy ze Singapuru budou moci eh, napadat členské státy v otázkách životního prostředí, zdraví a dalších otázek. A teď dokonce i v otázce restrukturalizace dluhu. To podkopává demokracii. Evropa musí být o demokracii a občanech bez nadnárodních firm. Prosím vás, zamítněte tyto Eh, dohody investiční. Nemůžeme neustále podporovat nadnárodní firmy, fiskální ráje, autoritářské režimy. Podkopává to demokracii a zabíjí to evropský projekt. Thank you so much. Your message is clear. Poselství je zcela jasné. Eh, Děkuji a další řečník je eh, pan Dartmouth. Děkuji, pane předsedo. Já jsem velmi rád, že někdo se tady takto uh, eh, vážně vyjadřuje o obchodní dohodě. Uh, Singapur, to je příběh úspěchu, má dokonce vyšší HDP na hlavu než Německu, ale Singapur není, opakuji, není součástí velkého obchodníku, obchodního bloku. A možná i ti špatně informovaní eh, Britové by věděli některá ta fakta a abych tady zareagoval na některé ty věci, které tady zazněly, tak eh, je to teď podepsáno po té, co před 45 lety Spojené království vstoupilo do EU. Ona ta metoda eh, dohod o volném obchodu, které uzavírá EU, to je opravdu takový ten styl tance pomalu, pomalu, rychle, rychle, pomalu, pomalu. A eh, ty clá mají být zrušena kompletně na vyráběné zboží a mezi EU a Singapurem dojde k vzájemnému uznávání odborných klasifikací, ano, kvalifikací, ano. Ale to, co nevyžaduje ta dohoda, je volný pohyb osob. To opět ukazuje, že volný obchod a volný pohyb mohou být, nebo respektive jsou, zcela oddělené věci. A nyní k Brexitu. Eh, Evropská unie umožňuje Singapuru zrušení cel, ale zároveň Evropská unie se handrkuje o striktní celní hranici se Spojeným královstvím. Eh, Evropská unie tady umožňuje liberalizaci služeb, ale zároveň se handrkuje o to, aby zůstaly ty překážky pro poskytování služeb mezi EU a Spojeným královstvím. Možná jednoho dne Evropská unie ukáže stejný obchodní rozumný přístup vůči Spojenému království, který nyní ukazuje vůči Singapuru. A já musím ale říci, že ten den, ten den nastane jen a pouze ve chvíli, kdy stávající předseda rady, pan Donald Tusk, najde své zvláštní místo v pekle. A plán pana Taska a jeho toxické zneužívání nedosáhne ničeho. Musím říci, že to není vůbec politický přístup a není to přínosné. A já apeluji na zástupce evropských institucí, které tady vidím, aby podepsali obchodní dohodu mezi EU a Spojeným královstvím ve stejném duchu, jako ji podepsali se Singapurem. Děkuji za pochopení. Děkuji panu poslanci a další uh, vystoupí pan Poslanec Danilo Oskar Lančíny. Děkuji, pane předsedo. Eh, my jsme si tady vyslechli, jak výhodná může být dohoda o volném obchodu mezi EU a Singapurem. Zdá se mi to neuvěřitelné. Vždy, když Evropská unie vyjedná dohodu o volném obchodu s nějakým partnerem mimo naše hranice, tak se zdá, že vždy to je jakoby v náš prospěch. Ale realita je ta, že toto bylo vyjednáváno v době, která už byla překonána. Singapur, jak se ukazuje, je důležitým místem v, jeho, v Jižní Asii, ale riziko je tady to, milí kolegové, že se té dohody chopí i jiné subjekty, které nejsou součástí EU a které nebudou respektovat zásadní parametry obchodních dohod. Statistiky eh, definují tuto zemi jako eh, zemi, kde dochází k padělání výrobků. Nejsou tady žádné záruky že nezačne k těmto věcem docházet jinde a italský průmysl bude hlavní obětí. My tady riskujeme, že otevřeme dveře zemí eh, výrobkům pocházejícím třeba z Číny nebo z Indie, které budou jenom jakoby dokončeny, jenom ta finální fáze bude dokončena v Singapuru a bude tam zcela chybět třeba to chráněné zeměpisné označení původu. Eh, naše zeměpisná označení nebudou automaticky chráněna, ale evropští subjekty budou muset ty řízení aktivně realizovat. Vzájemná liberalizace finančních služeb je, což je právě jedna z hlavních cílů této dohody, by ale mohl umožnit ve v reálu obcházení některých evropských principů. To, že Singapur se nachází na šedém seznamu daňových rájů, mluví samo o sobě a dohoda nepřináší žádné záruky, pokud a daňové úniky a, a to, že třeba se takto ty sídla z EU začnou přesouvat směrem do Singapuru. Děkuji. Děkuji mnohokrát. Slovo má pan poslanec David McAllister. Pane předsedo, vážené dámy a pánové, vážení kolegové, já bych chtěl něco poznamenat k zahraničně politické dimenzi. Už se o tom tady na plénu hovořilo. Máme už celá desetiletí eh, systém, světový řád, založený na multilateralismu a pravidlech, který je nyní pod tlakem. A naši dlouholetí partneři ho spochybňují a pracují protekcionisticky na jeho odbourání. I proto eh, dohoda o obchodu a investicích mezi Evropskou unii a Singapurem přichází v pravý čas. Tyto dohody Eh, jsou širší než jen ekonomické, jsou silným znamením toho, že, že jsme stejně smýšlející partneři a záleží nám na systému pravidel a spolupráce a že ho chceme bránit a podporovat. Děkuji vám. Děkuji, eh, pan Joachim Schuster. Děkuji, pane předsedo. V Evropské unii jsme hrdí na to, že nejsme jen pro eh, eh, volný obchod, ale také pro hodnoty. A k obchodu založenému na hodnotách patří bez pochyby to, že my a naši obchodní partneři garantujeme minimální úroveň práv zaměstnanců. Eh, proto klademe důraz při všech vyjednáváních na to, aby byly prosazeny a ratifikovány dohody ILO. Singapur se tomu dlouho bránil a Ehm, poslední dopis předsedovi INTA ukazuje, že Singapur přehodnocuje tento nevraživý postoj. Konkrétní implementační plány už existují. Nicméně, kdo chce privilegované obchodní vztahy s Evropskou unii, musí při nejmenším eh, zaručit práva zaměstnanců. Není to jen na ochranu tamních zaměstnanců, jde tady také o to vyloučit, že nastane eh, platový dumping, který se stane konkurenční výhodou. Je to otázka důvěryhodnosti. Kdo to myslí vážně s obchodem založeným na hodnotami, ten by měl dohodu se Singapurem odmítnout. Děkuji. Děkuji. A nyní byl Etheridge. Děkuji. Jak úžasné, že jsme tu všichni tak nadšení z obchodní dohody s tímto s touto eh, dynamickou nízkodaňovou ostrovní ekonomikou. Mám pro vás dobrou zprávu je ještě jedna mnohem blíž, s kterou byste také mohli udělat dohodu, eh, až si to rozmyslíte. Ale skvělé je, že až Spojené království odejde, tak Singapur už řekl, že s námi tedy může udělat dohodu, protože chtějí obchodovat s celým světem, chtějí dělat věci rychle. Oni nejsou zvědaví na deset let čekání. Oni dělají to, že hovoří o obchodu. O tom, jak prostě eh, jak si rozhojnit bohatství, jak zlepšit obchodní podmínky. Nesnejšit vnucovat nějaká pravidla a jiné nesmysly. Takže já se těším na eh, stejnou dohodu se Spojeným královstvím. Určitě se vám bude líbit. Posel Jacques Colombier. Jacques Colombier. Pane předsedo. Dohoda se Singapurem. To eh, už je jakýsi biankoček Číně. Oni vystoupili z Malajzijské federace eh, v polovině 20. století a je to jakási eh, platforma Číny. V podstatě 65% jejich vývozu se stává z výrobku z Číny, které v konečném důsledku se vlastně jen přebalí a vyvezou dál. Takže se vlastně otvírá tržní ekonomika Číně, což není až tak špatné. Ale otevírat tuto bránu vyvolává velkou nerovnováhu a velké nebezpečí pro naše hospodářství, jak z hlediska kvality, tak i kvantity výrobků, jejichž e, normy prakticky neexistují oproti našim. Navíc, když známe jaký charakter mají bankovní služby a finanční služby Singapuru, tak je skutečně důvod se znepokojovat. My vás také vyvízám, vyzýváme, abyste odmítli tuto dohodu jménem ochrany národů Evropy. Děkuji. Děkuji bardzo, teraz bardzo. Děkuji mnohokrát a nyní má slovo pan poslanec Jose Ignacio Salafranca Neira. Děkuji, pane předsedo, vážený, vážená paní komisařko, dámy a pánové. Já bych chtěl ocenit zpravodaje. Už tady bylo zmíněno, jak strategická věc toto je. Singapur je největším partnerem v oblasti ASEAN a je to třetí exportní partner v této oblasti. Já eh, bych chtěl eh, zdůraznit to, co řekli i eh, další kolegové. Eh, pokud jde o podporu toho multilaterálního systému, já děkuji komisi za podporu. Samozřejmě ty mm, dohody mohly být uzavřeny už dříve, ale jak řekla komisařka Mastromová, v této době globalizace, ono tady to není jenom otázka exportu a importu, jde tady o celkově ty komplexní dodavatelské řetězce, kdy ty výrobky se kompletují na celém světě. Každopádně bude to představovat více příležitostí pro naše občany a pro naše podniky. Děkuji mnohokrát. Slovo má paní poslankyně Kirton Darling. Děkuji, pane předsedo. Singapur je důvěryhodný a strategický partner pro Evropskou unii a je v pořádku, že se snažíme s ním prohloubit naše vztahy. Eh, tím, že se jedná o první eh, dohodu se zemí v této oblasti, bude to příklad pro další v tomto regionu. Obchodní dohody ale sami o sobě nepředstavují eh, veřejný prospěch, pokud ta pravidla neslouží všem. Vlastně je potřeba, aby to byla rámcová dohoda, kde eh, práva pracujících eh, budou ochráněna a stejně tak budou ochráněny zájmy investorů. Já si nemůžu tedy podporovat některé eh, principy ve chvíli, kdy určití aktivisté kážou něco jiného. My bychom měli zajistit opravdu obchodní spravedlnost pro všechny. Děkuji, pan poslanec Daniel Kaspary. Pane předsedo, paní komisařko, vážení kolegové, konečně vidíme konec toho dlouhého procesu a zítra doufám, že Evropský parlament tu dohodu odhlasuje. Tato dohoda už je v podstatě spoustu let hotová. My jsme rozhodli Například eh, o tom, že necháme tu smlouvu prověřit Evropským soudním dvorem. Není žádná jiná dohoda, kterou by tak intenzivně zkoumal nejen Evropský parlament, ale i soudní dvůr. A konečně se nám podařilo se Singapurem to, eh, co jsme udělali s Japonskem eh, a Kanadou, co jsme chtěli udělat a sice eh, vytvořit pravidla pro férový globální obchod, eh, ne tak, eh, aby se vždy prosadil ten silnější, jak to chtějí kolegové, ale aby to bylo spravedlivé a aby existoval jasný rámec obchodních vztahů. A proto mám otázku na všechny kolegy, kteří chtějí odmítnout touto dohodu. Co by bylo lepší, kdybychom to tu, co pak by bylo lepší, kdyby tato dohoda neprošla? Propásli bychom mnoho šancí, ztratili bychom tento trh, ztratili bychom odbytiště v tomto regionu, vůbec nic by se nezlepšilo, kdyby ta dohoda neprošla. A proto prosím kolegy, kteří se dnes vyjadřovali kriticky, aby do zítřka svou pozici přehodnotili. Děkuji. Děkuji a nyní pan Pedro Silva Pereira. Pane předsedo, paní komisařko, Evropský parlament by měl okamžitě přijmout tři důležité dohody se Singapurem, které jsou konečně před námi. Dohoda o partnerství a spolupráci prokazuje strategickou důležitost našich vztahů se Singapurem. A dohoda o ochraně investic je dalším krokem k vymícení bilaterálních arbitráží. Dohoda o obchodu eh, usnadňuje obchodní vztahy s tímto eh, významným partnerem v jeho azijském regionu a podporuje udržitelný rozvoj a obsahuje závazek, že Singapur ratifikuje eh, umluvy ILO. Přijímáme tu zároveň progresivní usnesení kolegy Davida Martina, takže okamžitě hlasujeme pro. Děkuji moc krát. A dalším řečníkem je pan Fielner. Děkuji vám moc krát, pane předsedo, a děkuji paní komisařce. Konečně tu máme dohodu o volném obchodu se Singapurem, jednou z nejvíce prosperujících zemí na světě. Trvalo to deset let a nemůžou za to oni, můžeme za to my. Při nejmenším někteří kolegové zde dělali, co mohli, aby házeli klacky pod nohy eh, a eh, pokračují v tom i teď. Velice to uškodilo evropské obchodní politice. My jsme zacházeli se Singapurem špatně. Nicméně tohle je dobrá dohoda. Je to velice dobrá dohoda s dynamickou ekonomikou v jihovýchodní Asii. A zítra bychom měli hlasovat pro přestože mnozí kolegové, až příliš mnozí na pravém i levém extrému plus mnohými sociálními demokraty a zelenými se snaží brzdit evropskou obchodní politiku a ponechávat prostor Číně a řídit se příkladem USA. To by bylo to nejhorší, co bychom v dnešní době mohli dělat. Takže eh, já doufám, eh, že eh, neuškodí příliš důvěryhodnosti v tomto procesu. Děkuji. A slovo dostává Nina Jill. Děkuji. Předsedo, paní komisařko. Já jsem členkou delegace parlamentu pro ASEAN a jsem přesvědčena o významu tohoto orgánu. Měla jsem možnost se o této dohodě bavit celou řadou subjektů v Singapuru, včetně nevládních organizací a zástupců odboru, A všichni podporují silnější partnerství mezi námi a e, jejich zemí. Je to obzvlášť důležité vzhledem k tomu, že globální trh je nyní ve stavu nejistoty. Spojené státy přepisují pravidla a nelze se na něj spoléhat jako na stabilního obchodního partnera. Já jsem si vědoma toho, že někteří kolegové mají určité výhrady, zvláště pokud jde o ratifikaci umluvy eh, ILO. Já sama eh, ovšem eh, věřím Davidu Martinovi a dalším, Eh, protože jim se podařilo eh, dokázat to, aby eh, se naši singapurští partner, partneři vynasnažili splnit naše závazky, včetně úmluvy ILO a benchmarku udržitelného rozvoje, které jdou dál než jiné zásady. Není to jen vaše zásluha, Davide, ale také SAD. Vítám Eh, vítám tento pozitivní, tyto pozitivní kroky. A nyní Jaroslav Lánca. Zítra budeme hlasovat o posílení volného obchodu a zachování konkurenceschopnosti evropských podniků. Eh, chceme podpořit ekonomický růst, ale také normy a hodnoty, které nám pomohou řešit komplexní eh, globální hodnotové řetězce. Chceme dosáhnout rovných podmínek za podpory sociální inkluze a e, ochrany životního prostředí. I když někdy je to pro evropské firmy složité, snažíme se stanovit standardy, snažíme se být příkladem v globalizovaném světě. A e, za to naše firmy rostou e, a přispívají k růstu exportu Evropské unie. Máme teď největší síť preferenčních dohod celého světa, 70 na pěti kontinentech. A nezapomínejme, že vytváříme také pracovní příležitosti, evropské pracovní příležitosti. Díky těmto dohodám. A obchodní dohody země, země jako Japonsko, Singapur nebo Větnam, ty eh, vstoupí v platnost a my z nich máme prospěch. Měli bychom toho využít i do budoucna. Zítra doufám, přesvědčivě eh, podpoříme tuto dohodu a chci vás vyzvat, abyste ji podpořili. Děkuji bardzo następnému. Děkuji mnohokrát a další má slovo pan poslanec Francisco Assis. A nyní já vám děkuji a vystřídá mě pan místopředseda Talička. Muito obrigado, senhor eh, presidente. Estes acordos. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Tyto eh, dohody jsou velmi důležité pro Evropskou unii, jestliže se nechceme stáhnout, uzavřít sami do sebe, ale chceme se naopak otevřít vůči světu a přistup, eh, přispět pozitivním způsobem k regulaci globalizace. Tato dohoda o partnerství a spolupráci mm, představuje velmi dobrý výchozí bod pro hospodářský rozvoj a politický rozvoj Evropské unie v takto klíčové oblasti světa. Může představovat základ pro zlepšení našich vztahů se Singapurem. Umožní to lepší spolupráci v celé řadě oblastí. Eh, my tam zahrnujeme eh, různá pravidla eh, v souvislosti s lidskými právy, také pravidla pro investice, oblast zbraní, eh, zdravotnictví, životní prostředí a tak dále. Předseda, omlouvám se, ale bylo mi sděleno, že už teď máme 25 minut spoždění oproti eh, časovému rozvrhu, takže opravdu budeme velmi striktně dodržovat časové lhuty. Předem se omlouvám ponecháme postup ke HDI, ale neumožníme žádné modré karty, což už bylo řečeno i předtím. Takže děkuji, dobrý den, zdravím vás a uh, slovo má pan poslanec Petrle. In chvála eh, kolegu uh, Davidu za... Děkuji. Chci poděkovat kolegovi Davidovi za tuto vynikající zprávu, vynikající zprávu. Partnerství, dohoda o partnerství se Singapurem zahrnuje nejenom ochranu investic, ale je to také politické partnerství, strategické partnerství, které nám umožňuje daleko hlubší spolupráci. A to i v oblastech jako životní prostředí, bezpečnost, rozvoj. Otvírají se tím nové možnosti pro spolupráci i na poli lidských práv nebo nešíření jaderných zbraní a další druhy včetně zdraví. Můžeme společně bojovat proti rakovině, budeme moci spolupracovat v celém regionu. Děkuji pan Mamikins na jednu minutu. Děkuji. Děkuji. Tato dohoda je o rovnováze. Pokud vím, tak premiér Singapuru přislíbil, že ty úmluvy MOP budou ratifikovány co nejdříve, ale já myslím, že tady je potřeba, aby to bylo náležitě monitorováno na evropské straně. Je pravda, že Singapur je eh, na poměrně vysokém místě seznamu Transparency International, ale zároveň také je poměrně vysoko na tom indexu finanční transparentnosti. S ohledem na eh, případné přesouvání do daňových rájů je potřeba, aby se to aplikovalo v jednotlivých článských státech. Eh, nedávný protokol o zabránění dvojímu zdanění mezi Lotyšsku a Singapurem vedl k podpoře investic. Je ale otázka, zda ty investoři budou schopni dodržovat lidská práva a standardy transparentnosti. Dohoda má určitě dobrý potenciál pro EU, ale hodně to bude záviset na schopnosti EU, jak bude schopna vynutit náležitou aplikaci. Děkuji, děkuji a se vám pan poslanec Zdrojevský, jedna minuta. Děkuji. Eh, my jsme začali v roce 2014, kdy eh, jsme položili otázku soudnímu dvoru a dostali jsme odpověď v roce 2017, teď máme rok 2019 a takové země jako Indonésie, Filipíny či Větnam eh, budou teď k ním připojena nová dohoda pro takto důležitou zemi z Asie, jako je Singapur. Já jsem eh, také byl eh, rád, když byla uzavřena dohoda mezi EU a Kanadou. Dle mého názoru ochrana investic eh, souvisí s dvojím zdaněním či celními uvalováním cel a je to důležité nejen pro obchodní partnery, ale i pro nás všechny ty eh, postupy by jinak mohly být příliš složité a mohly by vést k tomu, že Evropská unie bude ztrácet čas. Měli bychom se tedy zamyslet nad tím, co udělat pro to, aby ty postupy byly rychlejší a transparentnější. Děkuji, pan poslanec Bušo, jedna minuta. Děkuji, já vítám tuto rodu partnerství mezi EU a Singapurem a děkuji vyjednávacím týmům za jejich setrvalé úsilí. Singapur je už dlouho spolehlivým partnerem Evropské unie momentálně je tam více než 10 tisíc našich firm a sdílíme společně hodnoty konkurenceschopné ekonomiky a právního státu. Je to jeden ze zakladatelů ASEANu, jeden z hlavních hubů regionu a já vnímám toto partnerství jako solidní geostrategický eh, základ pro budoucí vztahy mezi Evropskou unii a všemi členy ASEANu. Je to jedna z nejrychleji rostoucích ekonomik světa. Tato dohoda o volném obchodu vytvoří nové příležitosti pro eh, evropské podniky, možnosti vyvážet do Singapuru. Bude to eh, posílení v hodnotě 550 milion eur v průběhu příštích deseti let. Děkuji, děkuji vám, kolego. A nyní, kolegové, přejdeme k fázi Catch the Eye. A jako první pan pospíšil na jednu minutu. pane předsedo. Já chci vyjádřit obrovský obdiv paní komisařko za to, že jste dokončila práci na této smlouvě o volném obchodu my bychom měli být lídrem který podporuje v celém světě principy volného obchodu na rozdíl od současné administrativy spojených států amerických. jen k tomu dodám jednu věc měli bychom být v budoucnu ambicióznější při sjednávání podobných dohod a zkrátka zkrátit dobu vyjednávání. Eh, zde téměř deset let vím že tam byl posudek evropského soudního dvora a jiné ještě okolnosti ale opravdu přemýšlejme co udělat pro to abychom do budoucna takovéto dohody sjednávali rychleji a já osobně doufám že tato dohoda povede k tomu že uzavřeme multilaterální dohodu s celým asean v této oblasti. takže prosím jen tak dál volný obchod má být ideologie kterou evropská unie bude šířit v oblasti mezinárodního obchodu po světě a přemýšlejme jak v této věci postupovat efektivněji. děkuji. Děkuji, jednu minutu. předsedající rovněž já se chci vyznat ve víru v obchod bez eh, překážek to znamená ve volný obchod který ovšem je založen na společných hodnotách. myslím si že se singapurem sdílíme řadu společných hodnot ať je to eh, podpora liberálně konzervativního směřování státu v právní stát samozřejmě Eh, obchod který je založen na férových principech to znamená zde bych chtěl ocenit zpravodaje jeho vyjednávací tým. Eh, nesmíme už dále ztrácet čas eh, myslím si že vzájemný respekt obou dvou stran nalezl rovnovážnou polohu v té vyjednané dohodě a myslím že to jsou příležitosti především pro naše podniky příležitosti pro naše občany samozřejmě instituce. Eh, nevím jaká jiná dohoda by byla na stole pokud se zde objevují opakované námitky žádná jiná dohoda na stole není ten čas ztrácíme jenom díky postupu eh, institucí evropské unie. já jsem plně pro to tento návrh podpořit. děkuji. presidente Děkuji, děkuji mnohokrát, pane předsedo. Posílení vztahu se Singapurem musíme určitě vnímat jako pozitivní věc. Otevírá se tím důležitá oblast obchodu a přináší to možnost vylepšit dialog v oblasti lidských práv, životního prostředí, klimatických změn či daňových otázek. Každopádně dohoda, kterou projednáváme, obsahuje určitá nebezpečná ustanovení, eh, eh, určitá forma ISDS je eh, na mezinárodní nástroj, který může umožnit zahraničnímu subjektu řešit kontroverzní spory eh, ve vztahu k zahraniční vládě. Umožní to eh, velkým společnostem eh, soudit se mm, s vládami. Já myslím, že to je trošku chybně nastaveno. Zatímco nebude jasné, zda firmy budou muset platit za určitá porušování. Každopádně toto je první dohoda a měla by sloužit jako model pro uzavření podobných dohod s Čínou, Mexikem či dalšími velkými státy. Děkuji, pan poslanec Marias, jedna minuta. Děkuji, pane předsedo. Dohoda o ekonomickém partnerství mezi EU a Singapurem může podpořit další hospodářský růst a může ale také znamenat dovoz levných produktů ze Singapuru do EU, protože Singapur de facto není nic jiného než přístav pro Čínu, pro čínské produkty, které tímto budou exportovány do EU. Ale i v těch případů produktů označené Made in Singapur, vyrobeny v Singapuru, víme moc dobře, kde byly vyrobeny. A oni tam nerespektují lidská práva a podobně. Víme dobře, jak tam probíhá ten dumping v této oblasti. Není to tedy eh, žádný spravedlivý obchod. A co tady máme, jde proti našim zájmům. A já určitě jsem proti té logice ISDS, která chrání investory na úkor státu. Já myslím, že Evropa tady trošku pozapomněla na takové věci jako lidská práva, právní stát či svoboda projevu a jak to vypadá v Singapuru. Děkuji, tím se dostáváme na konec seznamu Catch the Eye. Prosím, paní komisařko, máte slovo, abyste zareagovala. Děkuji mnohokrát, vážený pane předsedo, eh, dámy a pánové. Zareaguji na několik věcí. Veřejné zaloučení je z toho vyloučeno. Eh, dohoda o ochraně investic je tady z toho vyloučena. Tady se můžete, můžete uklidnit. ISDS, tak v Evropské unii už to neexistuje. My jsme to nahradili velmi také na váš podnět a na vaši spolupráci moderním systémem, který byl prohlášen jako zcela kompatibilní s evropským právem jsou tam některé aspekty ISDS, je tam etický kodex, je tam plná transparentnost, jsou tam odvolací mechanismy, je tam jasně řečeno, co může být podáno k tomuto soudu a je tam jasně řečeno, že stát má právo to upravit, eh, regulovat. Dále, Singapur není na seznamu nespolupracujících jurisdikcí, pokud jde o eh, daňové uniky. Eh, pokud jde o ty eh, zeměpisná označení, tak Singapur připraví rejstřík, kde bude uvedeno 166 těch označení na konzultativním seznamu a vstoupí to v platnost až ve chvíli, kdy eh, toto bude náležitě ošetřeno. Je pravda, že Singapur ještě musí přijmout tři úmluvy MOP, ale usilovně se na tom pracuje v rámci singapurské vlády a je tam spolupráce s Mezinárodní organizací práce, aby bylo zajištěno, že ta legislativa bude v souladu s těmito třema úmluvami a že budou ratifikovány. Také tam byl zaslán dopis singapurskou vládou, kde to je uvedeno. Pokud, a já doufám, že ano, tyto tři dohody, tyto dohody zítra odhlasujete, tak eh, odhlasujete ambiciozní dohodu o volném obchodu, která bude představovat referenční východisko pro další případné dohody se zeměmi regionu ASEAN. Eh, odhlasujete dohodu o ochraně pokud odhlasujete dohodu o ochraně investic, tak nastavíte určitě lepší rámec pro spolupráci mezi EU a Singapurem a bude to představovat lepší základ pro kontakty mezi lidmi, výzkum a vývoj, partnerství a bude to první dohoda, která bude schválena Evropským parlamentem po nastavení té nové moderní struktury. My tímto rozšiřujeme oblast přátelských zemí, zemí, které věří v multilateralismus, zemí, které věří v globální pravidla a normy, zemí, které se domnívají, že můžeme mít vzájemně prospěšné a férové obchodní dohody, přáteli, s nimiž můžeme dále regulovat globalizaci. Já vám děkuji, děkuji zpravodajům, děkuji vám, pane předsedo. Děkuji, paní komisařko. Eh, děkuji za vaši práci v této věci a chtěl bych se také připojit k díkům za vaši práci a úsilí. Tak eh, pokud vím, jeden zpravodaj už plně využil svůj čas, takže dáme slovo teď panu zpravodaji Martinovi na dvě minuty. Mně to nebude trvat dvě minuty, eh, pane předsedo, protože komise už byla tak laskavá, odpověděla na mnoho otázek Eh, já se rozhlížím po sále a nevidím nikoho, kdo tu dohodu kritizoval. Nikdo z nich už tady není, takže nemám vlastně na co reagovat. Chtěl bych zopakovat, že pokud jde o dohody o volném obchodu, eh, tak je to dobré pro pracovní místa a pro investice, je třeba tu dohodu podpořit. Pokud jde o investiční dohodu, je to nejmodernější dohoda, jaké jsme kdy dosáhli a souhlasím s tím, co řekla komise. Snažíme se spolupracovat se stejně smýšlejícími zeměmi na tom, aby v obchodě platili principy právního státu, zatímco jiné jiné země uplatňují zákon džungle, tak my se snažíme i nadále o právní stát v bilaterálních i multilaterálních dohodách. Děkuji. Pokud to chápu správně, tak ti kolegové, kteří byli kritičtí a e, odešli, tak ti byli asi přesvědčeni v průběhu debaty. Jiné vysvětlení ne- nemám. Ještě jednou děkuji. E, kolegové, společná rozprava je u konce, hlasovat se bude zítra a můžeme se přesunout k dalšímu bodu na pořadu jednání což je ústní otázka na komisi. Mm, zhoršení situace práv žen a genderové rovnosti v Evropské unii.